Hm? Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, ti pilní z nás už zde jsou mezi námi, tak je srdečně vítám. Také srdečně vítám pana Tukatela, doufám, že jsem jeho jméno vyslovil správně je to zástupce komise a projednáváme nyní bod číslo 13. Definování nové digitální agendy pro Evropu. Navrhuji, abychom postupovali takto. Nejprve dám slovo zástupci komise, aby nám téma představil. A prosím, abychom to udělali co nejsoustředěnějším a nejkomprimovanějším způsobem, abychom v poledne měli skutečně vyřízeny všechny body našeho programu. Srdečně zde vítám zástupce komise a prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Dnes dopoledne vám řeknu, co budu moci jako informaci o našich postupech v rámci této evropské agendy. A jak všichni víte, pan Barroso z toho udělal část toho programu 2020 a výhledy, tedy to, co máme splnit do roku 2020 a předložil to parlamentu 3. září. Myslím si, že tam bylo řečeno, že tedy komise bude mít cílené legislativní programy tak, aby zabránila překážkám, které by mohl mít společný trh, co se těchto digitálních, té digitální konkurenceschopnosti týče protože my čím dál tím více všichni závisíme na internetu a je tedy potřeba skutečně vzít do rukou tu iniciativu a zajistit bezpečnost internetu. Tak to jsou ty hlavní politické orientace. A 24. listopadu minulý týden komise přijala takový konzultativní text k této iniciativě a týkalo se to právě digitální agendy pro Evropu. Hovoří se tam o inline společném trhu, otevření sítí, vysokorychlostních sítí, to se opakuje v celém textu a zdůrazňuje se tam úloha hospodářství založeném na internetu tak, aby stimuloval inovaci a umožnil co nejefektivnější práce také eh, samozřejmě to umožňuje větší části populace se vyjádřit, mají-li tedy přístup k internetu. Do 15. ledna příštího roku toto bude předmětem konzultací a potom bude komise pilně pracovat na dokumentu, který by mohl být eh, přijat na příští jarní radě. Od minulého roku, od začátku roku jsme na DG Informace hodně pracovali. A každopádně jsme rádi za to, že bude v podstatě rozšířené portfolio, které bude více klást důraz právě na ty digitální služby, takže už to nebude jenom DG informace. Eh, také jsme měli určité konzultace, abychom si řekli, jaká by měla být strategie pro tuto oblast, protože to je v podstatě základ pro novou digitální agendu. Už máme určité výsledky té veřejné eh, konzultace, která běžela od 4. srpna do 9. října. 834 inline dotazníků bylo vyplněno a asi něco přes 150 písemných odpovědí. Takže my zatím analyzujeme všechny výsledky, všechny ty ankety a během příštích týdnů zveřejníme výsledky těchto anket, ale možná tak nastíním, co přinesla tato veřejná konzultace. Hlavně bych tady rád zdůraznil výsledky těch online, on, online eh, anket. Tam eh, pozitivní je, že 92% těch, kdo odpovídali, eh, si myslí, že skutečně nová strategie v této oblasti je naprosto zásadní, podstatná. A když jsme se ptali na priority odpovídajících, tak se vidělo, se z toho tedy mohlo vyvodit, že jim hodně záleží na otevření těch, zejména těch vysokorychlostních spojení vysokorychlostního internetu. A druhá priorita, a to bylo e, překvapení, to, to je vlastně inovace v oblasti TIC a IKT tedy. A co se týče toho trhu, tak to už pro taková priorita zdá se není. A na čtvrtém místě tam se hovoří o přechodu tedy k nízkouhlíkové mm, ekonomice, čili k větší ekologii. A samozřejmě byly rozdíly mezi tím, co mm, jak jaksi jednotlivé osoby a co odpovídaly organizace. 65 ovšem představují jednotlivci v těch odpovědích. Zdá se, že jednotlivci jak se více se zaměřují právě na tu kvalitu života, na duševní vlastnictví, zatímco ty podniky se spíš zaměřují na náru zaměstnanosti, na, na inovace a podobně, na technologie. A když si to všechno porovnáme podrobněji, tak vidíme, že jednotlivci se zejména zaměřili na otevírání sítí do budoucna. Zatímco ty podniky, těm jde spíše o zavádění programů, které budou mít jakési měřitelné, hodnotitelné cíle z dlouhodobého hlediska. Čili něco, co ty výsledky by se dalo potom využít do, do procesu. Co se týče priorit a otevření, 90 eh, respondentů chtělo, aby byl otevřený internet, což je téma, které se nám několikrát opakovalo, jenom v odpovědích jednotlivců, ale i podniků. A co se týče investic do sítí a budoucích infrastruktur, tam eh, padla otázka, zda mají být pasivní infrastruktury a zda se na to má použít eh, veřejné prostředky. Nějakých 98% eh, těch respondentů je pro využití synergií a pro využití tedy i veřejných prostředků pro vytváření těchto sítí. Dále, co se týče té digitalizace, tady 69 79 eh, respondentů souhlasilo s tím, že tady by měl být interoperabilní systém, který by byl k dispozici na více platformách a mělo by to být eh, vlastně uznáno v těch statutárních právech jednotlivce. Když se podíváme na ostatní otázky, jako soukromý život, služby, pokrytí, 75 respondentů bylo proto, aby to byl určitý právní rámec a 61 bylo pro harmonizovaný přístup na evropské úrovni 14 dalo přednost jinému právnímu rámci, ať už na vnitrostátní úrovni nebo jiné. Otázky výzkumu se také několikrát objevily. Chtěli jsme vědět, v čem by v pastě Evropa mohla být u té inovace takovým tím vedoucím prvkem. Tam se objevila energie, životní prostředí, technologie, zdraví, e, kultura, e, vzdělávání a nakonec sítě. A potom ve vzdělávání strategické oblasti kultura, školství, energie, životní prostředí, software, webový, webové služby. To všechno bylo Eh, potrženo jako důležitá věc. A co jsou rizikové oblasti? Software, telekomunikační služby, webové služby. Když se podíváme na tuto část eh, dotazníku, máme pocit, že bychom se jako Evropa měli více zaměřit skutečně na to inovaci a výzkum, abychom podpořili právě tu inovaci. Takže možná by bylo dobré zkusit lépe zařadit nástroje výzkumného programu do například strukturálních fondů. 42 vyjádřilo zájem o aplikaci právních a soft law právních nástrojů pro inovaci v Evropě. Na závěr tohoto rezime bych se chtěl také vyjádřit k veřejným službám online. Jak víte, tak my jsme také zde zdůrazňovali ICAN a e-health services. Toto bylo podpořeno, ale 73% respondentů měl, bylo toho názoru, že především musíme pracovat na transparentnosti těchto služeb a podobné číslo mělo obavy o to, zdali opravdu uživatelé mají kontrolu nad daty, které jsou vkládány do těchto databází. Takže tady byly obavy z zneužití osobní dat, často, že se požaduje příliš mnoho dat, které mohou být, která mohou být zneužita. A potom také ještě přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Toto zaujímá pouze nízkou prioritu, ale zjistili jsme, že celá řada reakcí zde přece jenom byla. A hlavní obava zde zazněla z od individuálních subjektů, že je málo alternativ, které by umožnili, změnili, které by mohly změnit chování a také, že v podstatě se nenabízejí žádné modely na změnu životního stylu. A my jsme se domněvali, že v této oblasti bychom se měli zaměřit na povinné zprávy a právní akce to je pouze takový krátký přehled našich výsledků. Co jsou další kroky? Je to velice těžké předtím, než převezme nová komisařka svou funkci. Nevíme, kterým směrem se bude chtít ubírat, ale výsledky, ke kterým jsme dospěli, budou také zapracovány do lednového dokumentu. My doufáme, že v této době bude již vydán pracovní dokument a bude to vydáno ve stejné době jako Vize 2020 a příští týden také schválíme agendu pro Evropskou unii v této oblasti. Děkuji vám za pozornost. Ganz herzlichen Dank für diese Information. Já vám děkuji za tyto informace a pr- jako první má slovo zpravodajka paní Del Castillo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také komisi za to, že nám dnes předložila, představila všechny tyto výsledky a myšlenky, protože je zajímavé vědět něco více o digitální strategii pro Evropu. Jsou tady zvláštní okolnosti, zvláštní podmínky, ještě potřeba samozřejmě předtím stvrdit vlastně nástup nových komisařů, nové komise. A co se týče technologií, komunikace, informatiky, tak musíme počkat, až budeme vědět, kdo toto bude mít na starost. Ale pan Baroso řekl, že tato strategie, digitální strategie, je klíčová strategie. A v podstatě se dá najít ve všech návrzích eh, nového mandátu komise. A v současné době jsme velmi rádi, že se nad tímto tématem, na této digitální agendě pracuje na více místech, že je o to velký zájem. I švédské předsednictví ostatně hovořilo o této digitální agendě a španělské předsednictví v tom chce pokračovat. Komise o to má zájem, jak jsme slyšeli před chvilkou, a Evropský parlament rozhodl, že vydá stanovisko, vypracuje stanovisko z vlastní iniciativy, zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. A já jsem tady zpravodajkou a ten návrh bude připraven pro lednová jednání. Myslím si, že připravíme dokument včas před sdělením komise o digitální agendě to bude někdy v květnu a já si myslím, že už budeme mít své stanovisko do té doby a myslím si, že komise bude moct využít toho našeho dokumentu. Je opravdu dobře, že se parlament může zúčastnit této debaty. V podstatě už budeme vědět, o co jde, když to všechno půjde. Myslím si, že Opravdu se o to eh, zajímá hodně orgánů, hodně institucí, počínaje komisí přes nás, přes jednotlivce. Opravdu je potřeba rozvinout digitální, jednotný digitální trh, konkurenceschopný, protože všichni to, myslím, chápou. Tato strategie je velmi užitečná ale myslím si, že je to jeden výchozí bod, na který musíme myslet u celé strategie. A to je úloha, kterou nakonec se hraje digitální revoluce a její aktéři, a to jsou obyvatele, to jsou ti lidé. A je potřeba, aby se všichni zapojili, protože jinak nebudeme mít eh, žádný velký úspěch. Takže si myslím, že by všichni měli pochopit, o co tady jde. Měla by být široká informovanost o těchto technologií, protože eh, jsou lidé, kteří jsou velmi dobře informováni a jiní, kteří o tom nevědí skoro nic. Takže to si myslím, že by mělo být základem celé strategie. Všichni by skutečně těchto nových technologií měli mít možnost eh, využít. A <coughs> to by bylo také součástí té zprávy, kterou představím v lednu. Pokud byste měli nějaké informace navíc k těm konzultacím, samozřejmě bylo by pro mě dobré je mít. Já vím, že děláte rozbor těch eh, odpovědí, těch konzultací ale pokud by tedy bylo možné ty výsledky dostat, bylo by to pro mě užitečné, i když jich to bude třeba jenom část těch výsledků, protože čas nám běží. Děkuji. Myslím, děkuji za tu vaši prezentaci. Myslím, že jsme na začátku velmi zajímavé diskuse, velmi bohaté debaty o těchto technologiích a skutečně bychom eh, měli využít těch možností. Děkuji, pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát komisi k předložené zprávě o digitální konkurenceschopnosti já se domnívám, že digitální technologie musí požívat prioritu. Ve zprávě vidíme, že bylo dosaženo hodně výsledků, které byly prezentovány, ale myslím si, že zpráva je trošku příliš optimistická. Já vám řeknu proč. Právě proto, protože nemůžeme Evropu považovat za benchmark. My tady hovoříme o našich výsledcích, ale nehovoříme o výsledcích jiných částí světa v oblasti internetu. Jestliže uděláme toto porovnání, tak zjistíme, že přestože jsme udělali velký pokrok v posledních pěti letech, tak nadále pokulháváme ve srovnání s jinými oblastmi na světě. Digit digitální agenda by měla být podstatně ambiciozní, než jak byla v posledních pěti letech tento program musí obsahovat daleko konkrétnější cíle a závazky. Mohl bych vám dát některé příklady toho, co bychom si přáli, jak by se v budoucnosti informační technologie měla v Evropě vyvíjet. Hovoříme o celé řadě uživatelů internetu a komise také řekla, že se jejich počet zvýšil na 56% v roce 2008 ze 43% před třemi lety. Takže stačí to? Je to pouze polovina obyvatel v Evropě, která používá eh, internet. Možná, že je to více ve srovnání s jinými zeměmi, ale dynamika je malá. A jestliže budeme tímto tempem dále pokračovat, tak budeme za mnoha nově se rozvíjejícími internetovými zeměmi. A také jsme hovořili o širokopásmovém přístupu a to měříme v megabitech na sekundu. A toto je skutečně nízký práh, nízký limit. Dám vám příklad. U nás v Bulharsku polovina uživatelů používá internet na s více než 100 megabit a potom máme další eh, uživatele, které použí, kteří používají dokonce gigabity. A toto je opravdu dobrý vývoj. V Evropě je to technicky možné, ale je to příliš drahé. Jestliže hovoříme o přístupu k rychlému, vysokorychlostnímu internetu, tak tady musíme ještě hodně udělat a především snížit cenu k přístupu k tomuto eh, eh, rychlo, vysoce rychlostnímu internetu. A pak také tady máme optická vlátna. Máme dobré příklady v Evropské unii v některých zemích, kde síť optických vláken je dobře rozvinuta, ale celkově za EU nemůžeme říci, že jsme dosáhli opravdu dobrých výsledků. A jestliže nebudeme používat tuto technologii na přenos dat, tak bychom si měli nalézt nějakou jinou technologii. A dále také jsou tady e, produkty jako Facebook, které vytváří sociální sítě. Zde máme v Evropě pouze Skype, ale pak tady máme Twitter, Google, YouTube, Facebook a všechno toto přichází ze Spojených států a nyní to zaužívá vedoucí roli v Evropě. Takže my bychom neměli být tak strašně hrdí na naše nové inovace. My také neděláme hodně pro rozvoj corporate internetu, firemního internetu. A pak je tady ještě další věc, a to je nařízení o internetu. Již jsme vedli diskuze například o Google knihovnách, o obsahu zpráv a jak média se dívají na Google jako na zdroj informací. Google se dohodl ve Spojených státech s vydavateli a také s médii o přístupu k informacím a my musíme jednat velice rychle, protože oni se dohodli, tak jestliže my nebudeme jednat rychle, pak evropští vydavatelé budou na tom daleko hůře než jejich americké protějšky. Když hovoříme o e, nařízení v rámci internetu a úpravách internetu, tak my musíme využít internet a především eh, dbát na to, aby se pohyboval v právním rámci. Musíme zde chránit autorská práva, potom jde také o například ochranu před pornografií a také musíme chránit například osobní informace, což se týká také kreditních karet. O tom musíme také dále přemýšlet a musíme tak také přemýšlet, jak vyvážíme práva používání internetu s povinnostmi. Komisař předkládal paní komisařka také hovořila o e, elektronickém koordinátoru v Evropě. Tyto funkce existují v Koreji, v Japonsku, ve Spojeném státech a tito lidé do, dohlížejí na bezpečnost virtuálního, elektronického a internetového prostředí. A já si myslím, že my také bychom mohli zpracovat eh, zprávu o bezpečnosti internetu, protože toto také zvýší používání internetu ze strany podniků a dalších uživatelů. A když hovoříme o budoucnosti, a našich úkolech v oblasti internetu, tak tyto úkoly musí být daleko ambicióznější, než byly v minulých pěti letech. Já vám děkuji. Zazněla zde celá řada otázek. A možná, že vám nyní dáme možnost, abyste je zodpověděl. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nyní se vyjádřím k paní de Castillo. My si uvědomujeme, víme, že parlament, rada, předsednictví a další organizace vykonávají velkou práci. Je opravdu těžké také sledovat všechny tyto vstupy a všechny tyto účasti. Velice Děkujeme švédskému předsednictví za užitečnou zprávu v září o zelené ekonomice. A my jsme s nimi těsně spolupracovali a také hodláme s vámi spolupracovat při zpracovávání zpráv. My vám budeme dávat veškeré informace a data, tak abyste měli stejné informace jako my, když zpracováme strategii. Pokud se týče nových priorit, pak je velice těžké říci, jak jaké priority to budou. To je politické rozhodnutí. Ale my máme ten pocit, že celá oblast eh, dovedností profesních dovedností v IKT a to, co byste také mohli nazvat mediální gramotností, tak abyste se plně mohli účastnit života internetové společnosti. Takže toto je maximálně důležité, protože mladí lidé velice pracují s internetem, starší již méně, ale ten, touto záležitostí se zatím nikdo přímo nezajímal, nezabýval, ale bude to také důležité při řešení nezaměstnanosti. A já nyní přejdu k druhé připomínce, která se týkala mezinárodní pozice. Podíváte-li se na zvýšení využívání internetu v Evropě ve srovnání se Spojenými státy, tak v USA vlastně všichni mladí lidé využívají internet, takže je to 80 až 90 lidí pod 25 let. Když eh, se díváte do vyšší eh, věkové skupiny, tak v, u vě, vyšší věkové skupiny méně užívají v internet v Evropě než ve Spojených státech. A souvisí to zřejmě s tím, že starší lidé v Evropě, v Spojených státech mají vyšší vzdělání a také ve Spojených státech lidé pracují déle a také účast na trhu práce je důležitá a potřebujete také internet. My tedy potřebujeme toto mezinárodní srovnání a musíme se s ním vypořádat, protože pokud, jestliže uděláme pouze tuto komparaci a, komparaci a neuvažujeme proto o tom, proč to tak je, tak to nemá smysl proč nevidíme v Evropě 2.0 eh, web. To je celá řada důvodů. My se domníváme, že web 2.0 zde není, protože je tady fragmentace pravidel pro internet v Evropě. Máme 27 národních eh, systémů a potom se to dá velice těžko harmonizovat. Například, když hovoříme také o smluvním právu a podobně. V každé oblasti zjišťujete, že existují různá pravidla. To znamená, že možná ty tyto společnosti jsou potom úspěšné na národním e, trhu, ale již už potom nejdou do další evropské země, ale jdou přímo do Spojených států a tam získají celou řadu uživatelů. A s tím musíme něco udělat, protože to je velká nevýhoda pro EU a také musíme rozvíjet mobilní web a musíme také podpořit provozovatele, protože další krok v internetu například to budou bezdrátová spojení. Jestliže toto nezvládneme, tak zase budeme pokulhávat v našem vývoji. Vy jste jste také hovořil o ujednání Google Books a v této souvislosti je důležité, že Evropa je před spojenými státy v této oblasti. Máme v Evropě více eh, informací o tom, kdo drží práva a také máme informace o autorech jako takových. To znamená, že si myslím, že můžeme předhonit Spojené státy, jestli že budou se řádně rozvíjet také vztahy mezi hlavními autory, to znamená mezi knihovnami, držiteli práv a dalšími subjekty, které jsou do toho zapojeny. Pokud se týče regulačních rozdílů v Evropě, tak zde jsme také provedli revizi AKI a zjistili jsme, že toto má také, že AKI má dopad na informační společnost a zpracovali jsme studii, kterou nyní zveřejníme a výsledky vám také sdělíme. Vidí, víme, že v jednotlivých oblastech musíme ještě hodně udělat. Internetová bezpečnost je také jednou z důležitých oblastí. Tady existuje také mezinárodní umluva o internetové bezpečnosti. Je to mezinárodní umluva, ale pouze 13 e, států EU ji ratifikovalo a implementovalo. Takže proto máme tolik různých pravidel a systémů. Äh, Já velice děkuji tím tedy můžeme uzavřít tento bod na programu jednání, pokud tedy se nikdo nehlásí ke slovu. Kolegyně Del Castillo již upozornila na to, že nám v lednu předloží k této věci zprávu a možná, že potom přímo vstoupíme do debaty, protože plánovaný termín 11. ledna pravděpodobně vypadne, protože budeme zde mít slyšení komisařů, takže zprávu dostaneme v lednu a budeme o ní moci diskutovat dále. Děkuji tedy a nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Ale bohužel to nejde, protože kolegyně Valiant zde ještě není, ale prý mezi nás přijde. Uděláme si tedy krátkou jednominutovou přestávku, prosím, neodcházejte pryč, protože brzy navážeme. Děkuji. es Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat. Tak kde pak máme naši zpravodajku? Sorry about uh, uh, someone yes. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, wir führen die Tagesordnung fort. Dámy a pánové, budeme pokračovat s pořadem jednání bod číslo čtrnáct investiční projekty do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství. Takže je to čtrnáctka Paní kolegyně Valean má slovo. Prosím. Uh, thank you, chair. Good morning, colleagues. Dobré jitro, Dobré jitro, kolegyně, kolegové. Budu hovořit velice stručně, protože vy jste se určitě seznámili s mou zprávou. Já ráda budu reagovat na vaše otázky a reakce a pak předložím ještě určitá témata, o kterých se domnívám, že bychom je měli dohloubky diskutovat s komisí. Neměli bychom pomocí tohoto nařízení zvyšovat administrativní zátěž a proto by komise jasněji měla říci, jaká nařízení, jaká, jaké a ustanovení v tomto nařízení budou odpovídat dalším právním ustanovením. Takže já si myslím, že toto bychom měli vyjasnit. Myslím si, že bychom také jasně měli říci, jaké povinnosti budou mít podniky eh, v oblasti poskytování informací. Jde zde sice také naším cílem, abychom snížili byrokratickou zátěž, ale také ve vysvětlujícím prohlášení je to sice zmíněno, ale my potřebujeme ještě další informace z pozadí. Dále se tady také hovořilo o důvěrném charakteru informací, především obchodních informací. Já jsem se snažila tyto, tato ustanovení posílit, ale těším se na vaše reakce. Pro mě je také dále velice důležité, aby komise neutrálním způsobem stavěla k informacím, které má. A toto je také důležité pro všechny aktéry v rámci tohoto nařízení. Další klíčová záležitost se týká oznámení investic protože jestliže se toto udělá velice brzy, potom se mohou změnit, může se změnit situace a projekt nebude dokončen. Já jsem se snažila se na toto zaměřit v pozměňovacím návrhu číslo 9. Pokud se týče seznamu projektů, které musí být nahlášeny, tak si myslím, že by tady měly být také různé eh, na eh, zařízení týkající se dobývání surovin a týkající se také potom investic v oblasti energetiky, to znamená větrná energie a také plynofikace a tak dále. Nyní vstoupila platnost Lisabonská smlouva, máme nový článek 194 A já si myslím, že toto nařízení by mělo být založeno na tomto článku, protože také komise hovoří o tom, že potřebuje mít celkový obrázek o rozvoji energetické infrastruktury. Také ve Štrasburku roku eh, jsem se dozvěděla, že budeme postupovat formou spolurozhodování. My eh, změníme právní základ a trošku se celý postup prodlouží. Budeme mít také stanovisko od právního výboru, což nám zabezpečí větší právní jistotu pan předseda také zašle dopis v tomto duchu komisaři a generálnímu řediteli. Děkuji vám a těším se na vaše dotazy. Velice vám děkuji. Ano, ujišťuji vás, že tento dopis vznikne, bude napsán, protože nebylo moc pochopitelné, proč nastalo jiné chování, než bylo přislíbeno a my každopádně tento dopis napíšeme. Nyní se nám hlásí dva kolegové o slovo, napřed pan Balšku. Děkuji vám za slovo, pane předsedu. Já jsem si samozřejmě prostudoval zdůvodnění a příslušný návrh a nechci nyní reagovat na ty nejrůznější pozměňovací návrhy, s nimiž samozřejmě souhlasím, protože jsou to velice důležitá upřesnění. Rád bych ale zmínil dvě oblasti, kde mám své určité pochybnosti o tom, zda ta konstatování jsou skutečně správná. Existuje hospodářská soutěž, konkurence, to nemůžeme spochybnit. Jde o energetické trhy, kde na základě hospodářské soutěže. Ovšem v prvním pozměňovacím návrhu čteme, že cílem této změny nemůže být zasahnutí do fungování trhu. Tak eh, kde chceme ony intervence vyloučit? kdyby se například to týkalo elektronických zvukových nosičů a došlo by k porušení tohoto trhu, tak by to samozřejmě mělo negativní dopad na spotřebitele, ale nemůžeme to srovnávat se situací, kdy dochází k narušování trhu, jako je oblast energetiky. Dnes eh, se i v reálné ekonomice výrazně odrazila finanční ekonomická krize, napáchala zde velké škody. Říkáme, musí se zasahovat, intervenovat a energetická infrastruktura je takový koloběh celé ekonomiky, dotýká se všech jejich prvků. Nechci zde nyní mít eh, projev proti trhu, ale přímo takto vyloučit možnost, aby společenství zasáhlo do fungování trhu, je něco, co je podle mého názoru velice nebezpečné. Podobně jako je se to, to nebezpečí ukázalo v souvislosti s finanční krizí. I tam bylo třeba někdy provést určité intervence. Další věc je ta pasáž, kde se dočítáme, že je třeba zajistit důvěrnost dát. Na čtyřech místech pozměňujících návrhů se význam této důvěrnosti dat podtrhuje. A i zde mám své pochybnosti. Když to jsou důvěrnosti informací budeme přehánět, nepovede to náhodou k tomu, že účastníci na trhu, kteří mají podávat informace, kteří mají informovat o tom, jak je vývoj infrastruktury a kteří sami také potřebují informace proto, aby eh, mohli investovat a provádět své investiční plány, když tam nyní bude přehraná důvěrnost dat, nepovede to k tomu, že zabráníme toku informací? Takže já navrhuji, abychom to nepodtrhovali tak kategoricky, že společenství nemůže žádným způsobem zasáhnout do fungování energetických trhů. Děkuji. Děkuji vám, kolega Birek. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Začnu komentářem. I já jsem si říkal, proč vlastně máme tato ustanovení jako základ eh, nařízení, protože možná, že by mohlo dít jenom o rozhodnutí, s tím, že informace je jasná, že vlastně sbíráme jenom ta nejdůležitější data, to by možná stačilo. Ale myslím si, že to je otázka, která se týká budoucnosti. Musíme myslet na evropskou integraci a na energetickou bezpečnost. Čili tady je potřeba zajistit investice všech členských států do velkých energetických komplexů. Hovoříme o solidaritě, ale myslím si, že by to nemělo být na úkor soutěže. A to je to, co vlastně zkouší komise dělat. To znamená, snaží se tady o určitou rovnováhu. Samozřejmě chce, aby to vše bylo transparentní, ale já mám každopádně pocit, že tady jde o určitou přípravu na budoucí projekt velkých evropských infrastruktur. Mně se ale zdá, že to není úplně jasné. Mně se zdá, že ne zcela správně připravujeme budoucnost prostřednictvím tohoto nařízení. Ten projekt je opravdu velmi, nebo ten návrh je opravdu velmi složitý. A co je velmi důležité tady, je mít eh, vyrovnanou soutěž a solidaritu mezi státy. To je jasné. <clears throat> Ale pokud chceme opravdu mít eh, nařízení k tomuto tématu, no tak pak si musíme říci, jaké jsou priority rozvoje pro některé členské státy. Nedívat se na to jako na velkou evropskou infrastrukturu. Takže <clears throat> Ještě když se podívám na samotné znění nařízení návrhu, myslím si, že tady bychom možná měli rozlišit u některých věcí, protože jsou tady určité povolovací postupy, určité investice v některých státech, které vyžadují spousta, spoustu povolení a to všechno spom, zpomaluje investice. Možná bychom, by stačilo říci, že investice, <clears throat> že se, jsou v průběhu rozhodovacího procesu, ale nevím, jestli to uvádět všude. Dále tady hovoříme o energetickém systému, který má být efektivní a samozřejmě je důležité hovořit o zabezpečení za zásobování. To je jedna pro mě tedy aspoň zásadní priorita. Abychom se nedostali do situace, opět do situace, kterou jsme zažili v zimě, loni v zimě tedy. A navíc bych volil pětileté, ne tříleté období, takže bych, bychom mohli mluvit o dlouhodobějších investicích Hovoří se zde také o uhlí. V rámci infrastruktur uhlí bychom neměli vylučovat, to je důležitá položka. A dále se tu hovoří o jednotlivých sektorech, o parametrech u těchto energetických sektorů, ale není úplně jasné, o co tady jde, jestli jde o technické parametry, já si myslím, že je potřeba tady spíš hovořit o těžebních aspektech. Také se tu nehovoří o jaderné energii. Přitom eh, musíme počítat eh, se specifickými parametry a infrastrukturami pro jadernou energii. Musíme mít na mysli jaderný odpad, nezapomínat na něj. A dále vědět, které jsou ty parametry, asi by to chtělo trošku zpřesnit. A potom si myslím, že u energetických systémů, tam se o tom hovoří hodně, ale v podstatě tu nemáme definici tohoto pojmu. Takže to by se ještě mělo udělat. To samé pro skládky, úložiště, třeba úložiště jaderného odpadu, to je velmi zásadní. Tam eh, je opravdu potřeba naplánovat, co se s tím odpadem bude dělat, protože některé členské státy počítají s výstavbou jaderných elektráren. A když myslíme na společné infrastruktury, tak by se toto všechno mělo zpřesnit. Děkuji. Dankeschön. Děkuji vám. Další kolega Žadu. Děkuji, pane předsedo. Pochopitelně pro naší frakci ALE podporujeme e, zpravodajku, co se týče změny právního základu tohoto dokumentu a podporujeme některé body, které zdůraznila paní Velen, to znamená hlavně rozšíření seznamu příslušných e, infrastruktur. A jak e, říkal náš kolega Jirek, Eh, musíme nejenom to rozšířit na naftu a plyn, ale my si také myslíme, že to je prostě také potřeba rozšířit na výrobu tepla, skladování energie a na všechny, říkám všechny eh, struktury, infrastruktury, které se týkají energie, nejenom výrobu. K tomu druhému bodu. Tady také podporujeme pozměňovací návrhy zpravodajky, co se týče Prahu, eh, oznamování, hlášení protože takový prach na 10 MW pro větrné elektrárny, to je 40 produkce, které by vlastně nespadalo do tohoto schématu. To znamená, u takového Prahu dále třeba fotovoltaický, to by bylo jenom 10%, které by byly vzaty v úvahy, čili to je jenom půlka eh, kapacit. My jsme tedy navrhli, že ještě jak si posílíme ty pozměňovací návrhy zpravodajky a půjdeme dál u té větrné energie, ale i u dalších obnovitelných zdrojů. Co se týče těch Prahů, tak bychom je chtěli zvýšit, protože to je něco, co se dnes velmi rozvíjí. Dále máme určité pochybnosti, co se týče otázky té visibility na střednědobé období. Já jsem si pozorně vyslechla argumentaci paní Valean ale mezi eh, důvěryhodností dat a tím hlavním, o co tady jde, co je pro nás důležité v této regulaci, to znamená anticipace, tak se nám jeví, že komise jde více tím směrem k rozhodovacímu nástroji a vlastně nedělá jenom rejstřík toho, co už máme eh, dosaženo. Když se podíváme na, na stavební lhůty a na ty možnosti všechny, tak se nám zdá, že návrh komise v tomto směru jde velmi dobrým směrem. Potom, co se týče uhlíku, já nevím, jestli tam je problém s formulací. Nám se zdá, že u tohoto bodu jsme vyloučili vše, co se týká přepravy dioxidu uhlíku, uhličitého, nebo zda jde o skutečně nějakou, o nějaký věcnou chybu. Co se týče důvěryhodnosti dat, samozřejmě, že tady jsou určitá, důvěry, tedy určitá data, která vyžadují e, určitou důvěryhodnost, tedy lepší řečeno důvěrnost a zdá se nám, že způsob, jakým dnes vlastně tuto důvěrnost posilujeme u těchto dat, neladí s tím nutným demokratickým, eh, tou nutnou demokratickou diskusí. Tady je potřeba opravdu sladit tu důvěrnost a zároveň transparentnost. A poslední komentář. Musíme se ujistit, že při této práci opravdu dojde k co nejširší konzultaci <clears throat> při této eh, průřezové analýze a musíme také vzít eh, v úvahu vše, co je decentralizovaná energie. I když třeba ty projekty nespadají do těch, nezapadají do těch prahů, do těch limitů, musíme opravdu se podívat na všechny národní plány, abychom viděli, co spadá do té decentralizované energie a co by se ještě mohlo vejít do našeho programu. Každopádně jeden bod, který se nám jeví naprosto zásadní, ono je to tady naznačeno, je potřeba se ujistit, protože příliš často v tomto textu se objevuje myšlenko, myšlenka, že nebudeme mít dostatečné kapacity. My, my si myslíme, že je potřeba vyvážit tento přístup, že je tedy potřeba pracovat na, té nedostat, na těch eh, podka, nedostatečných kapacitách, ale i nadměrných. Eh, musíme daleko dynamičtěji přistupovat eh, k těm nárokům. Chceme-li do roku 2020 zredukovat spotřebu energie, musíme být dynamičtější. To je možná důležité mít nástroj takovýto to a musíme rizika nedostatečné kapacity i nadměrné kapacity zvážit. No a poslední věc, a to není vůbec zmíněno v tomto návrhu, zdá se nám důležité, že chceme-li mít skutečně nástroj, který pomůže, co se týče jednotlivých zařízení, tak musíme mít také podklady k financování, protože dnes všechny členské evropské státy mají opravdu problémy se financování z veřejných prostředků. E, chybí prostě veřejné prostředky a tak se nám zdá opravdu důležité mít ty podklady financování v informacích, které tady budou. Thank you very much. Uh, Děkuji. Komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto zprávu. Paní Valeán vykonala zde skvělou práci. Domníváme se, že se opravdu dohloubky seznámila s naším návrhem a my také souhlasíme s tím, co ona předložila. Kolegové také například hovořili o pozměňovacím návrhu číslo 10 a 9. 10 a 9 se snaží zkrátit dobu, ve které se musí investice oznámit. A jestliže toto eh, zkrátíte v době povolení projektu, pak si myslím, že to nebude dobré. Já si myslím, že bychom především měli vrhnout více světla na budoucí plánování. My neznáme situaci v oblasti spotřeby elektřiny za deset let a proto navrhujeme pětiletý limit před tím, než je investice naplánována tak abychom se mohli dobře seznámit s tím, jak investice do elektřiny se budou za dalších 10 až 15 let eh, rozvíjet. Když se podíváte pouze na datum, když se zahájí práce, tak ztratíte přehled o dlouhodobém vývoji. Právě proto nám pozňovací návrhy 9 a 10 leží na srdci a já děkuji za podporu ze strany pana Gierka a Žadora. E, pokud se týče právního základu, tak zde jsme konzultovali s naší právní službou a bylo nám řečeno, že existuje lex specialis 373 a 187 v Euroatom smlouvě a v Lisabonské smlouvě, které se zabývají sběrem informací. Takže to by měla být naše právní základna a ne článek 194, který se zabývá eh, s jádrem politiky. A také rada nám sdělila, že rádi rádi vezmou na vědomí eh, pozměňovací návrhy parlamentu, i když k tomu nejsou právně povinováni. Oni se hodlají chovat tak, že eh, jako kdyby se jednalo o spolurozhodování a také rada se domnívá, že článek 373 je pr- správný právní základ. Takže takto hodláme postupovat. Pokud se týče dalších bodů, které byly zmíněny, tak je tady jeden aspekt, který se objevil také v prohlášení kolegu, a to je důvěrnost dat, důvěrnost údajů. Mohu vás ujistit, že nehodláme omezit transparentnost, ale také obchodní data musí být chráněna a to je to, co na co je zacílen náš projekt. Také byly žádosti, aby další údaje do toho byla začleněna například ve vztahu k domácnostem. Ale potom musíte udělat zde rovnováhu mezi administrativní zátěží například členských států a také E, tím, co ho chcete dosáhnout. Zdal, jestliže bychom také hodlali zde chránit data domácností, pak by to šlo příliš daleko. Eurostat hodlá také pojednávat údaje o spotřebě e, elektřiny v domácnostech ve svých statistikách každých pět let a já si myslím, že toto je ten správný přístup. Pan Gierek hovořil o tom, že se mu zrovna nelíbí, že se nezabýváme důležitějšími otázkami, což je otázka například povolení a pak také, že tady je povinnost spolupracovat s panevropskou infrastrukturou a já se domnívám, že toto přesahuje rámec tohoto nařízení. My se tady zaměřujeme pouze na sběr informací, nehodláme tady dělat žádnou politiku eh, pro panevropskou infrastrukturu. V této oblasti hodláme také předložit ustanovení v příštím roce, roce ale v současné době tento návrh návrh se touto tematikou zabývat nebude. A myslím si, že tady došlo k jistému nedorozumění v oblasti, které tém, která témata pod toto spadají. Pan Kierek hovořil například, že jaderná energetika zde není pokryta, ale tomu tak není. Například v příloze se hovoří o e, jaderné energetice a pak třeba, co není pokryto, to jsou odpady. Jestliže zde chcete také Eh, udělat pozměňovací návrh, tak toto můžete udělat. Ano, opravdu jaderný odpad tady není uveden. Také jste chtěli pokrýt financování a já si myslím, že toto přesahuje rámec tohoto nařízení, protože toto nařízení chce především dnes jasnost do investiční části a také hodláme zde podávat zprávy o investicích. Já vám děkuji za velkou podporu, které se nám dostalo. Já doufám, že znovu zvážíte pozměňovací návrhy 10 a 9, paní Valean, protože nám tady berete půdu pod nohama, jestliže snížíte období eh, eh, kontroly pouze na fázi zahájení projektu. Ale obecně vám děkuji za vaši podporu. No, herzlichen Dank. Děkujeme komisi. Ta právně procesní otázka, zde bych chtěl dát slovo právní službě. Máme zde pana Rodrigueze, takže bychom si tuto otázku mohli rovnou vyjasnit. Zdá se, že by bylo možné to tedy rozdělit nějakým způsobem. Pane Rodriguezi, prosím. Pane předsedo, chci se vyjádřit k právnímu základu. 284 smlouvu je článek, eh, podle kterého se předložil návrh parlamentu a nyní vstoupí do platnosti Lisabonská smlouva a je to tedy článek 194, což je právní základ pro energetiku. My také vidíme, že hlavním cílem tohoto návrhu je sběr informací a já tady cituji bod odůvodnění 2, tak abychom získali celkový přehled o rozvoj investic v energetických infrastrukturách. Takže my se domníváme, že vzhledem k tomu, že toto je hlavní cíl tohoto návrhu, potom právní základ článku 194 je vhodným právním základem pro tento návrh. Skutečnost, že tento tento eh, návrh se týká oznámení a sběru informací, tak to neznamená, že to je hlavní cíl tohoto návrhu. Hlavní cíl je mít tato data tak, abychom měli dobrý přehled o energetickém trhu, tak aby energetický trh dobře fungoval a to je také jeden z cílů, který je uveden v článku 194. My se domníváme, že toto nařízení by mohlo být schváleno na tomto právním základu, což by také obsahovalo spolurozhodování pro parlament. Potom ještě další záležitost je tady smlouva Euroatom a její právní základ a je tady, jsou tady dva právní základ, eh, pra, smlouva o Evropském společenství a Euroatomu. V EU Euroatomu není žádné spolurozhodování a to tedy znamená, že ustanovení smlouvy Euroatomu, které by mohlo poskytnout právní základ pro toto nařízení, je článek 187 a my si myslíme, že bychom mohli toto nařízení rozdělit. Jedna část na smlouva o ES, to by bylo spolurozhodování, článek 194 a potom tady máme oznámení o investicích v jaderné oblasti, to by se potom pojednávalo podle článku 187 euro a tom smlouvy, což by bylo jednoduchá konzultace s parlamentem. To je je naše hodnocení, ale samozřejmě, když budete potřebovat další informace, rádi vám je poskytneme. Já vám děkuji a navrhuji, tak jak navrhovala paní Valean, že jménem našeho výboru napíše dopis, aby se to vše proskoumalo a myslím si, že by skutečným řešením mohlo být to právě rozdělit. To znamená jednou pracovat na základě smlouvy o Evropském společenství a na druhé straně Euratom tím by se zohlednili obě témata, každopádně příslušný dopis vznikne. Předpokládám, že znáte lhuty podávání pozměňovacích návrhů. Bylo, nebo je 9. prosince a potom v lednu budeme moci dále diskutovat. Takže já vám děkuji. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pokud se mnou budete souhlasit. Měli jsme zde malý problém. Pane Hilbrechte, ještě chcete něco říci? Ano, pane předsedo. E, napíšete ten dopis, my ho budeme očekávat. Mohl byste ve stejném duchu napít dopis i radě? Předseda? Ano, to je dobrý nápad, jinak by to nedávalo smysl. To byla správná připomínka. Dámy a pánové, dovolte, abychom změnili trochu náš dnešní postup, měli jsme zde problém s přítomností poslanců a podobně, tak když dovolíte bod číslo 18, krátká zpráva paní Podimaty bychom udělali už nyní. Je to něco na pět minut, už o tom nemusíme diskutovat, je to jako včerejší zpráva paní Tykau, jenom jde o informaci o tom, jak celý proces dopadl. Tak paní Podimata má slovo, prosím. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi uvést několik krátkých informací k diskusím, které proběhly s radou a s komisí a týkaly se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štících výrobků. 17. listopadu jsme došli politické schody s radou a tím byla jednání uzavřena. To znamená, týkalo se to celkové účinnosti. Potom bylo také dvě technická zasedání, ta se týkala příslušných témat, která měla také politický význam. Jaký je konečný výsledek, to je zaznamenáno také v oné politické schodě, vypadá následovně. Jednání se soustředila v rámci trialogů na tyto prvky. Za prvé, první významný prvek se týká vzhledu, layoutu. To byla vlastně nejsložitější záležitost. Zde eh, probíhaly nejnáročnější diskuse. Týkalo se to tedy vypracování textu a prvního čtení. To byla první záležitost. Druhé téma. téma veřejných dodavatelů, to znamená, co musí dostat k dispozici průmysl i spotřebitel, jaké e- e- energeticky šetrné výrobky má dostat k dispozici. a také se to týkalo e, výrobků s velmi nízkou spotřebou. A dále to bylo rozšíření oblasti působnosti. A tam jsme diskutovali o tom, nakolik to úzké vymezení pojmů týkající se produktu bychom ho mohli rozšířit a abychom se nemohli celkově položit otázku, zda by se nemohlo jednatky všeobecně, které šetří, nebo jsou šetrné se zacházením elektrické energie. První e, text jsme viděli v květnu a tehdy jsme reagovali tak, že jsme řekli, že by měla být zahrnutá příslušná směrnice. Jak tedy vypadá ta politická schoda, ke které jsme s radou došli? Dovolte mi říci k tomu toto. Nejspíše víte, že v souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dochází k tomu, že implementační opatření a další záležitosti nyní tedy vstupují v platnost, takže některé záležitosti ještě zůstávají otevřené. Příští týden my, to znamená Evropský parlament, eh, vypracujeme další znění. Znamená to tedy, že sformulujeme naše návrhy, které je třeba zapracovat, které je třeba zapracovat do té příslušné směrnice. Během prvního čtení jsme uvedli, že máme zachovat AG, to eh, znamená tu stupnici od A do G. A také co se týče doby, i ta musí být uvedená, nebo by měla být uvedená na výrobku. Bylo to téma, o které se diskutovalo v radě, ale tam byla pozice výrazně proti. Výsledek jednání s radou je takový. Takže zůstává ta klasifikace A až G. A je tady možnost přidat tři další dodatečné třídy. To znamená A+, plus, A++, plus, plus a A++++. Plus, plus, plus. Také budeme, také zachováme stávající barevné označení těchto tříd. Dále opětovně bude třeba uvádět energetickou spotřebu a to s zohledněním aktuálního technologického vývoje. Co se týče otázek veřejných zakázek, tam chci podotknout, že i v Evropském parlamentu v této souvislosti proběhla diskuse, že zde by měla vzniknout závazná nařízení. A samozřejmě zde jsme narazili na výrazný odpor rady, i když to bylo téma, na kterém jsme pracovali společně také ve spolupráci s komisí. Ovšem ve směrnici to nyní vypadá takto. Bude tam uvedeno, že členské státy eh, mají vyzvat nebo podpořit, motivovat veřejné instituce, aby při nákupu v rámci veřejných zakázek nakupovali taková zařízení, která jsou z hlediska spotřeby energie nejšetrnější. Co se týče rozšíření rozsahu působnosti, v této souvislosti zaznělo, že definice nebude zapracována do směrnice, ale že vznikne prohlášení Evropské komise. A tak se také stane. Tím bude jasně řečeno, že příslušná zařízení spadají pod rozsah příslušné směrnice. A když potom dojde ke kontrolám v rámci jednotlivých kategorií, tak v této souvislosti se navrhuje následující. zaevidovaná zařízení by měla být zohledněná i v prováděcích předpisech. Takže to je ten směr, kterým se vydáváme. A poslední téma je otázka reklamy. Při prvním čtení v květnu jsme odsouhlasovali text, kde jsme chtěli aby údaj o energetické spotřebě byl bezpodmínečně závazný a to při reklamách na tyto výrobky. I proti tomu panoval odpor. To bylo tehdy. Nyní v definitivním znění je taková formulace, která říká, že pokaždé, když je reklama na e, výrobky, které spotřebovávají energii, bude tam uvedená spotřeba i cena. a to vedle toho označení spotřeby. Takže toto je onen výsledek. E, jednání byla velice náročná a komplikovaná. i v souvislosti s energetickou účinností budov. Nemůžu říct, že bych byla zcela spokojená s definitivním výsledkem. Každopádně chci velice poděkovat i stínovým zpravodajům za podporu a pomoc. Také se to týká generálního sekretariátu za jejich pomoc a samozřejmě děkuji i komisi za spolupráci. Děkuji. Ano, chtěli jsme to projednat velice stručně s ohledem na kolegy. Eh, hlásí se zde někteří poslanci o slovo, ale prosím, buďte struční, protože tomuto bodu chcem, jsme chtěli věnovat pět minut. Paní Balčo, prosím. Micro, please. 5 percet szállt, tisztelt elnök úr, erre köszönöm a szót, tehát mínusz 3.37-nél vagy. Ano, tak eh, plánovalo se pět minut, takže já mám teďka minus 3,37 minut na svůj příspěvek. Já si myslím, že to je skutečně velice důležité téma. Slyšeli jsme, že při tom prvním projednávání, že občané v rámci dotazníkového šetření uvedli, že eh, energetická účinnost pro ně není zas tak významná a označování eh, zařízení by mohlo být takovým společným jmenovatelem pro výrobce i spotřebitele. Výrobci by mohli upozorňovat na dobrou kvalitu svých výrobků tímto způsobem a spotřebitelé by mohli kupovat výrobky, u kterých je uvedeno, že spotřeba je výhodná. Já jsem nový poslanec a chtěl jsem se eh, zorientovat a informovat o této nové oblasti. Tak eh, bych chtěl velice poděkovat za to, co se zde stalo. 9. března komise představila novou uzavřenou škálu a podpořila ji. Bylo by to velice nebezpečné pro spotřebitele, protože vlastně stejné kategorie by se objevily v novém systému, ale znamenalo by něco jiného než dříve. Neslyšel jsem v této souvislosti například, že by se hlasovalo na plenárním zasedání o ledničkách, kde by byl podpořen návrh komise, že tato skála má být směrem nahoru otevřená, taková údaje jako minus 20, minus 40 a podobně. Jak jsme zde slyšeli, je to označování A+, A++ a tak dále že se nám zde znovu objevují tyto kategorie, poukazuje na to, že to je záležitost kde jsme překonali největší problémy, protože skála zůstává, škála zůstává zachována, ale lepší produkty budou mít nové označení. A domnívám se, že to je směr, který bychom měli podporovat i u ostatních produktů. Je to velice důležitá oblast, to už zde zaznělo, a zde bychom mohli zajistit rovnováhu mezi výrobci a spotřebiteli, pokud budeme řádně plnit naše úkoly. Děkuji, pan kolega Rude. Děkuji. Chci říci, že paní Podimata opravdu vykonala obrovskou práci. Podíváme-li se na poslední návrh komise a podíváme-li se především na návrhy méně ambiciozních členských států, tak si myslím, že tento kompromis, ke kterému jste dospěla, je opravdu skvělý. Děkuji vám. Herzlichen Dank, Děkuji, pane kolego, to bylo jasné a stručné, skvěle. Děkuji všem kolegům a také kolegyně Podimata. Tímto uzavíráme tento bod pořadu jednání a vracíme se k bodu číslo 16. My jsme požádali komisi, aby nás informovala, jak to vypadá s prováděním nařízení o emisích CO2 z osobních automobilů. Zazněla v této souvislosti celá řada otázek. Řada kolegů začala o tomto tématu více či méně přemýšlet a tak já bych se rád zeptal komise, aby nám sdělila, co se tam vlastně děje, jak to funguje. Vítám pana Odena z komise, prosím, aby se posadil a potom nás hned začal informovat. Tak prosím. Dobré jitro všem. Jmenuji se Filip Owen, jsem z generálního ředitelství pro životní prostředí. Omlouvám se, že jste museli trošku přeorganizovat dnešní program. Chtěji se krátce zmínit o prováděcí legislativě v souvislosti s emisemi CO2 z aut. Jak si zajisté vzpomínáte, pak jsou tady tři uh, E, nařízení tři ustanovení týkající se provádění. Za prvé musíme stanovit pravidla na monitorování emisí a to je článek 8. A potom máme článek 11, který se týká výjimek pro malé výrobce a to se týká také výhrad a potom máme článek 12, který hovoří o inovacích a o pravidlech pro stanovování eh, metodologií a tak dále posledních měsících jsme měli tři pracovní skupiny s zástupci příslušných orgánů členských států a diskutovali jsme o návrzích pro snadnou implementaci členských těchto článků. Také jsme v říjnu zorganizovali schůzku s občanskými organizacemi, s nevládními organizacemi, také tam byli zástupci členských států a dodavatelé. My jsme toho názoru, že v, současné, v té době jsme měli také dobrou reakci ze strany členských států a nyní se pohybujeme vpřed a provádíme monitorování emisí CO2 a také sledujeme výjimky pro malé výrobce. Také nyní se přesouváme, že předkládáme kom, dokumenty komisi a především toto řeší výběr výbor pro životní prostředí a pro klimatické změny a hodlá se tím zabývat v únoru příštího roku. Pokud se týče inovací, tak zde se snažíme postupovat velice rychle, ale tento dokument bude přece jenom mít určité spoždění. Pokud se týče obsahu dokumentu, tak monitorování emisí CO2, tak většina diskusí se týkalo zdrojů, jak můžeme získat správné informace informace od orgánů členských států, které jsou eh, zodpovědny za eh, registraci těchto údajů a jak se k tomu může postavit komise a jak také eh, hodláme postupovat v oblasti vozidel na biopaliva. A pokud se týče postupů, tak tam jsme diskutovali o tom, jaké důkazy potřebuje komise, aby mohla ohodnotit, zdali informace od podniků jsou také správné a potom jsme se také bavili o tom, co je inovace, jak můžeme eh, zacházet spravedlivě se všemi výrobci a také jak by mohla komise se stavět k novým aplikacím. A to je současná situace. Dva dokumenty budou předloženy počátkem příštího roku. To, jsou, to je monitorování a ty výjimky a ten další dokument bude předložen později. Děkuji vám, já bych to jenom krátce doplnil. Myslím, že jste měl na mysli výbor pro životní prostředí, protože výbor pro změnu klimatu zde nemáme. A právě toto je otázka, která nás zajímá. Děkuji za informace jako první pan kolega Langen. Ano, děkuji. Já se zde hlásím jako bývalý zpravodaj výboru ITRE, který se věnoval tomuto tématu. Domnívám se, že příslušná úprava, i když narazila na nejrůznější obavy, nakonec byla správnou cestou k tomu, aby se eh, omezila emise CO2 u nových vozidel. Nyní probíhá přípravná fáze a já jsem zjistil, že na frankfurtském veletrhu automobilů, že výrobci automobilů z celého světa eh, ofenzivně řeší ty cíle, které my jsme zadali prostřednictvím určitých přechodných období. Takže ona úprava byla skutečně vhodná, protože e, takové ty dobrovolné závazky výrobců nepřinesly to, co jsme si o toho očekávali. Zahrnuli jsme ovšem vel, velmi významný aspekt proti kterému velice dlouho komise vystupovala ve všech fázích jednání. Kolegyně Niblerová eh, tehdy vyjednávala v rámci trialogu a to bylo zohlednění ekoinovací. A pokud jsem alespoň trochu správně informován, tak je tomu tak, že komise nadále zohledňování ekoinovací blokuje. Říkám to s ohledem na konkrétní návrhy, které existují spolu s interpretací o něch návrhů. Já si myslím, že pokud chceme snížit emise CO2 u nových vozidel, tak musíme pohlížet na auto jako celek a nejenom na jeho motor. To byla sporná otázka, o které jsme se dohodovali dlouhé měsíce. A pokud ekoinovace znamenají obrovský technický pokrok i v malých věcech, ale pokud se omezí tím, že se řekne jenom jeden gram na kilometr a teprve od této hodnoty je budeme zohledňovat, anebo když se například řekne, že subdodavatelé mohou nech, si nechat uznat ekoinovace pouze tehdy, když je doloží pro každý jednotlivý typ vozidla, tak jsou to překážky, které legislativní orgán nezamýšlel, nejsou uvedené v textu a komise si je dodatečně vymyslela a já vyzývám komisi, aby jak v legislativním, aby se držela legislativního textu i e, při, příznivého výkladu. Děkuji, paní kolegyně Nýbler. Děkuji, pane předsedo. Já mohu přímo navázat na to, co zde názorně uvedl pan kolega Lange a já ho chci skutečně podpořit, protože mám stejné obavy jako on. Já jsem tehdy byla předsedkyní výboru ITRE a tak jsem vedla každý trialog a proto mi velice záleží na tom, že to, co se dojednalo na mnoha trialozích po večerech a po nocích, a je to něco, co spolu podepsali Evropský parlament, bylo v praxi realizováno eh, takovým způsobem, aby to odpovídalo o něm dlouhým debatám, které se odehrávají dlouho do noci. A proto mám určité výhrady k tomu, co zde zaznělo. Chci také zmínit ty ekoinovace. Jsme zde ve výboru pro průmysl a nám, členům výboru pro průmysl, leží velice na srdci, abychom podporovali inovace všude tam, kde je to možné a abychom vytvářeli pobídky k tomu do těchto ekoinovací investovat. A to, co slycháme, mluvil o tom i pan kolega Langen, eh, tak je jako inovacím bráněno, jsou cíleně omezovány, jsou zde budovány v rámci komitologie eh, zbytečné byrokratické překážky, které mají zabránit tomu, aby bylo připuštěno mnoho ekologických inovací. A já vám chci říci, že spolu s kolegy budeme usilovat o to, aby tato nařízení byla eh, regulace realizována v duchu našich jednání. Také se chci zeptat na to, proč subdodavatelé nemají stejné právo podávat si návrhy jako výrobci. Slyšela jsem, že při podávání žádosti se musí udělat kvantifikace každého typu verze a modelu týkajících se ekoinovací. To není eh, zamýšleno ani v té naší úpravě a ani nevím, kde komise přišla na tato omezení. To by mě skutečně zajímalo, proč subdodavatele nemohou nezávisle na výrobci si podat návrh žádost na ekoinovace, protože jinak se ta homologace zkomplikuje. Pan kolega také už hovořil o tom, proč se schvalují jenom takové inovace, které přinášejí úsporu minimálně jednoho gramu na kilometr. Já si myslím, že by se měl zohlednit skutečně každý miligram, který e, přispěje ke snížení emisí. Proč je zde zaveden tento práh? Já tomu nerozumím. Je to opět nástroj, jak snížit inovace, místo aby to byla věc, která by se měla podporovat. Takže prosím, aby i v tom dokumentu, který vypracováváte, jste toto téma zvolednili, protože nám jde o to, že Evropa a evropský automobilový průmysl byl inovativní, eh, formulovali jasné, jsme jasné závazky a cíle pro automobilový průmysl, ale nesmíme eh, těm ekoinovacím bránit. Každopádně se musíme postarat o to, aby do ekoinovací v Evropě také odpovídajícím způsobem investovalo. A prosím, abyste to náležitým způsobem realizovali. Děkuji, pan kolega Eller. Ano, já bych se chtěl zeptat také na podobnou věc. Jedna z hlavních překážek právě vychází ze strany komise a vytvořila ji ona. Nemůžeme mít postup, který trvá minimálně 12 měsíců. To je skutečně nekonečná doba. Byla zde celá řada návrhů už dříve, aby byly zahrnuty zkušební organizace, aby Eh, byly zahrnuty expertízy odborníků, aby už při podávání návrhu byly předkládány eh, příslušné nezávislé expertízy. V Německu je to například TÜV nebo DEKA, eh, v jiných zemích jsou to zase jiné příslušné organizace. V souvislosti s tím, že jde o urychlení ekonomických inovací, proč se nemůže komise shodnout na šestiměsíční lhůtě? Přece není možné, že by to 12 měsíců komise zkoumala. To by znamenalo, že při tom procesním cyklu ta hlavní období zahrnuje přeskum ze strany komise. Průmysl je schopen to realizovat rychleji, danou inovaci, než je komise schopná inovaci zkoumat. A nemůžeme přeci říci, že komise v rámci komitologie sama sobě přizná 12 eh, měsíců na eh, zkoumání, protože není schopná pracovat rychleji. Děkuji. Prosím komise, pan Ojen, zazněla zde řada otázek, možná je můžeme vyjasnit. Máte slovo. Děkuji vám za tyto otázky. Na začátku jsem řekl, že v současné době se ekoinovací teprve zabýváme. Zatím jsme nespracovali žádný legislativní akt. My v současné době konzultujeme s členskými státy s průmyslem a příští týden také se sejdu zástupci výrobních organizací. To znamená, že my neustále vedeme zde diskusy. A také se tady hovořilo o subdodavatelích. Tato otázka je velice jasné. Nařízení mohou také podat návrh na inovace. Toto komise akceptuje. My zatím ještě nevíme, kolik toto ušetří a o tom se právě také hovoří, protože ekoinovace lze pouze kalkulovat v, emno, v emisi emisích CO2 podle také vozidla, kde jsou uplatněny. A to je ten problém, který v současné době řešíme. Takže subdodavatele budou začleněny do oblasti působnosti nařízení, bez pochyb. A pokud se týče 12 měsíců před rozhodnutím, toto období si myslím, že je rozumné, protože eh, budeme konfrontováni s velice komplikovanými aspekty v oblasti ekoinovace. My je zatím netušíme a my je musíme také řádně vyhodnotit. Možná, že také průmysl bude chtít tyto inovace velice rychle. Musíme také zvážit eh, například další části veřejnosti, která bude chtít, aby, veři, aby komise toto řádně prověřila, tak abychom mohli mít řádný kontrolní proces a my máme také řádný postup, například potřebujeme rozhodnutí, překlady a tak dále, tak se mi zdá, že 12 eh, měsíců je přesně to období, které se proto hodí. A pokud se týče jednoho gramu, o tom jsme také diskutovali, je tady celá řada členských států, které s tímto limitem souhlasí souhlasí. A Toto je věc, která je otevřená, zatím jsme se definitivně nerozhodli, udělali jsme pouze návrh, ale my také podporujeme myšlenku, aby technologie byla zaměřena především na inovace a uvidíme, co v této oblasti můžeme udělat. Potom tady byla také položena otázka celého auta. Toto se týká také zkušebního cyklu. Otázka Ekoinovací se týká především těch ekoinovací, které nejsou postiženy tím, e, tou zkouškou. Takže jestliže by tady byla ekoinovace, která by nebyla e, postižena v rámci celého zkušebního, zkušebního testu, pak by byla e, zahrnuta pod další ustanovení až v roce 2014. A ještě další, Werner Langen, já chci jenom říci, že my zadáme, zašleme komisi celý katalog otázek. Ale já si myslím, že tady se, katal, se výbor jasně vyjádřil, nepotřebujeme žádný katalog otázek, ale předseda výboru zašle dopis, kde bude přesně formulováno naše stanovisko a také tam budou ještě další otázky, protože se domnívám, že bychom měli pomoci komisi tento proces urychlit v duchu zákonodárce. To je rozhodovací základ, jak bychom měli postupovat. My žijeme v právním státě a proto e, můžeme říci, že rada a parlament se jasně rozhodly a jestliže tady existují nějaké pochybnosti, tak bychom se tím měli zabývat a já tady také se píšu dopis v tomto duchu a pak očekáváme odpověď. Možná, že bychom to také měli sdělit radě, aby věděla, co se tady děje. Já bych navrhoval, abychom požádali komise, aby odpověděla předtím, než bude slyšení nových komisařů. No, můžeme se o to pokusit, říká pan předseda. Budeme mít Vánoce, tak bude klidnější období, vina snažíme se. Každopádně, beru to na vědomí a tak jako vždy reaguji stoprocentně na návrhy výboru, dělám to i nyní. Takže já děkuji za tuto krátkou stručnou odpověď a předpokládám, že budeme pokračovat na tomto tématu dále, protože Určitě využijeme všechny technologické prostředky k tomu, abychom ovlivnili ochranu klimatu. A další bod pořadu jednání bývá vždy velice oblíbený. Jsme totiž u bodu různé. Vy nejspíše nemáte nic, já také ne, takže se dostáváme ke dvacítce. Příští termíny, které máte uvedené, se samozřejmě konat nebudou, protože spadají do týdne, kde budeme mít slyšení komisařů ve druhém lednovém týdnu. E, zde budou noví komisaři se představovat. Takže se uvidíme asi velice často. Potom poslední týden v lednu budou asi ty plánované termíny Sekretariát se snaží, aby se postaral o nové termíny, abychom mohli vykompenzovat výpadek těchto dvou plánovaných termínů. Všem kolegyním a kolegům děkuji, že jsme pracovali tak rychle dnes, takže jsme skončili o něco dříve. Nemusí to být vůbec na škodu a přeji vám ještě úspěšnou práci v dnešní den. Děkuji.